představitelky a pana ministra Kunderse k situaci ve Venezuele. Ale předtím ještě, před touto rozpravou bych chtěl, bych chtěl uvítat paní Miciges, která byla kandidována na Sacharovu cenu 2015. Ona je členkou delegace z Venezuely, která k nám přijela a bude sledovat tuto rozpravu. Vítám vás. A nyní bych chtěl ještě jednou požádat pana ministra, aby se ujal slova za komisi. Pane předsedo, dámy a pánové, já bych také chtěl pozdravit venezuelskou delegaci. My jsme dnes eh, dali Venezuele na program jednání, protože po volbách v prosinci bychom měli diskutovat o výsledcích eh, těchto voleb na situaci v zemi. Já bych chtěl poděkovat parlamentu za to, že se stále zabývá situací ve Venezuele eh, za posledních dvou, eh, v posledních dvou letech a také se zabývá tím, že zemřelo mnoho lidí tak my jsme přesvědčeni o tom, že stávající krize může být překonána pouze konstruktivním dialogem, když budou respektována lidská práva a ústava. Eh, ve volbách eh, voleb se zúčastnilo mnoho lidí a tak dostala venezuelská vláda dobrý mandát pro řešení další situace. Lidé ve Venezuele eh, trpí, trpí násilím, kdy Caracas je na zem, městem, kde dochází k mnoha únosům a také k největšímu počtu vražd na celém světě. Trpí také nedostatkem zdravotní péče a nedostatkem léků. 6. prosince lidé požádali o politickou reakci na tuto situaci. Všichni političtí aktéři musí respektovat tyto eh, Eh, demokratické volby a legitimitu stávající vlády. A nyní je třeba nalézt řešení těchto výzev. Ideologická konfrontace žádné řešení nepřinese a nezbývá nám tady příliš mnoho času na řešení situace, protože eh, v současné době je také nízká cena ropy a inflace se stále zhoršuje zhoršuje. Iniciativy také pro řešení obětí z roku 2014 byly předloženy. A je třeba také dospět ke kompromisům a to kritickým způsobem. Je důležité, že nesmíme zapomínat také na utrpení mnoho protestujících lidí, kteří byli uvězněni. Byl to například Leopoldo López, musíme chránit eh, oběti násilí a také musíme zabezpečit to, aby tito obvinění lidé mohli eh, dospět ke spravedlivému procesu komplexní situace je opravdu velice složitá a musí se řešit jak legislativní, tak legislativním způsobem. Musí tyto dva aktéři plně spolu, konstruktivně spolupracovat. Také ústava nabízí rámec, ve kterém se může Venezuela pohybovat. A také nesmí vznikat paralelní struktury. A my musíme hovořit jasně, jestliže bude nadále nebude existovat další dialog, tak může dojít ke konfrontaci, která se vymkne z ruky. My víme, že situace je polarizována, společnost je polarizována. Obě dvě strany musí také akceptovat druhou stranu. Žádná strana nemůže vyřešit sama tento obrovský eh, konflikt. A to je signál, který vysíláme venezuelským přátelům. Dialog dialog a kompromis je jedinou cestou vpřed. My jsme se snažili vyslat tento signál do Karakasu a také jsme eh, hovořili i s ostatními partnerskými zeměmi. Evropa eh, také ví, že v Venezuele žije půl milionu evropských občanů. A proto je také třeba zabezpečit teritoriální stabilitu Venezuely. Evropa má těsné vztahy s tímto regionem. My eh, kooperujeme v mnoha oblastech, což je například boj proti obchodu s drogami a se zbraněmi. My jsme také ochotni zintenzivnit naši spolupráci s Venezuelou. Mnoho občanů ve Venezuele považuje EU za dobrého přítele, který může pomoci nastolit demokracii a prosperitu. My jsme se o to snažili, jak v Caracasu, tak v Bruselu. To je také signál, který já jsem několikrát vyznal, vyslal. Já bych vám chtěl poděkovat za vaši silnou podporu v této otázce. Děkuji vám, pane ministře. A nyní González do, má minutu a půl. Venezuela Pane ministře, Bene, Venezuela byla synonymem naděje, pokroku, ale Chávez a jeho revoluce eh, to zničila a jenom je to země v ruinách. A vlastně za deset let, jak je možné zrujnovat bohatou zemi? Jak to mohli udělat ti představitelé? To přece není žádná revoluce, to je demolice. A když tedy eh, chybí již eh, léky, to je, není revoluce, to je demolice. Když děti eh, trpí hladem, když na životě, eh, eh, život lidský má menší hodnotu než zásoby ropy. To je demolice, to není revoluce. A když míroví studenti a opozice je eh, dána do, je zavírána do hrozných vězeních hm, se zločinci, to není revoluce, to je demolice. A naštěstí Venezuela teď eh, zažívá mm, nový vítr eh, a i eh, snad ti představitele Čaveze z vězení uvidí, jak se mění k demokracii, ať je to Maria Kolina, Lilia, Mari a další osoby, aktivisté, brzy budou propuštěni. Antonio Resma říkal, že svobod, o svobodě se nejedná. To není k jednání, o spravedlnosti se nejedná o Venezuele se nebude jednat, je to pravda. Evropská unie ví, že s Venezuelou je třeba vždy být bok po boku s odvážným venezuelským lidem a e, Venezuela e, e, v podstatě by, nemůže být zemí, kdy jedni budou u moci a druhý budou uvězněni. Pane González, modrá karta od paní Rodríguez, Akceptujete? paní Sandra Rodriguez. Ano, děkuji, děkuji, pane předsedo. Pane Ponce, já bych chtěla, abyste nám vysvětlil, proč v Galicii ve Španělsku také děti trpí hladem a proč v Galicii ve španělském státu jsou odboráři, kterým hrozí vězení. Děkuji. Ve Venezuele je eh, vězení, kterému se říká hrob. Včera je, tam byl zavřen jeden student bez procesu a žije pět, eh, eh, pět podlaží zemí, bez toho aniž by viděl denní světlo a na dobu neurčitou tam bude, takže je to, co mi říkáte, to mě naplňuje hanbou a radši neodpovím. Guaregui. Nyní na dvě minuty pan Charegui. Děkuji, pane předsedo. Já chci zde přivítat paní Capriles a zástupce MUS a chci vyjádřit zde tři poselství vůči venezuelskému lidu. Za prvé, ano, venezuelský lid 6. prosince v podstatě před dva měsíci masivně hlasoval. Hlasoval pro mír a e, bylo to obrovské vítězství e, opozice MUS a náš parlament je rád, že došlo k této oslavě demokracie a opět požaduje a tvrdí, že pouze demokracie bude možná Eh, jako řešení venezuelských problémů. Druhé poselství. Venezuelská vláda nemůže se mm, nemůže zbavit moci nový parlament. To je parlament legitimně vytvořený a eh, <clears throat> není možné redukovat pravomoce legislativní moci a uměle v podstatě a nelegálně koncentrovat moc v exekutivě. To není možné. To by znamenalo v podstatě porušení, flagrantní porušení demokratického mandátu z 6. prosince. A za třetí, chci zde pohovořit za eh, řadu poslanců. My jsme tady hodně z nás, my často jsme špatně hovořili o čavismu, o čavezovi. Někdy <clears throat> někteří ohájeli, já jsem nikdy nemohl, ale já bych chtěl opět tady mm, potvrdit jednu věc, eh, to, co řekl nizozemský ministr velice správně. Lidský mandát ve Venezuele, to je mandát k dialogu, to je mandát k usmíření. Lid chce řešení, tam jsou dvě legitimní moci, exekutiva a legislativa a zákonodárná moc. A je třeba, aby si rozuměli, aby jednali, protože lid chce řešení. Občané chtějí, aby se vyřešily vážné problémy, kterým Venezuela trpí, jako, ne, jako bezpečnost, eh, makroekonomické ukazatele, které jsou hrozné. A já zde eh, apeluji na všechny, aby se eh, vyřešili problémy pro budoucnost Venezuely, protože venezuelský lid si to zaslouží. Děkuji. Minuta 30, pan Faria. Pane předsedo. Pane ministře, já chci zde poděkovat panu Capriles a mm, za přítomnost. V prosinci při volbách Venezuela mm, mm, se rozhodla, že půjde cestou demokratických států, ale e, bohužel zde nebylo možné vyslat e, oficiální delegaci a Evropská unie bohužel nesplnila svou povinnost, jak měla. Mm, lid hlasoval pro opozici e, k Madurovi a vyhráli, většina vyhrála, a což je nepopiratelné. Ne Mm, předchozí vláda se pokusila udělat vše možné proti, eh, eh, eh, proti tomuto aktu, mm, věznil lidi, vraždil a to je situace teroru. Nový parlament i přes ty vyhrušky a přes tu snahu spolitizovat nejvyšší soud a ještě zhoršit krizi, ekonomickou krizi, tak pane předsedo, v těchto chvílích, které jsou tak zásadní pro historii Venezuely, Venezuela potřebuje pevnou podporu Evropské unie, aby volební výsledky a oddělení moci se respektovalo ve státě. Ehm, a pokud v tomto okamžiku budeme váhat, a především teď, když hovoří se o amnestii, o ochraně, no vlastně my tady potom bychom mm, mm, si tady pohrávali s demokracií. Děkuji. Pan Super, můj minuta 30. Děkuji, pane předsedo. Po mnoho let jsme viděli ty různé kampaně, které se snažily destabilizovat Venezuelu. Bohužel eh, to se tady také hodně eh, podporovalo. Eh, sabotáž, půjč v roce 2002, násilnosti v roce 2013, od 11 mrtvých, únory 2014, i e, Leopoldo López byl zapojen do akce, kde byli tři mrtví, potom e, operace Cherico, do kterého se zapojil Antonio Lesma. Zde 20 volebních procesů e, za 17 let a v to je neustálá kampaně delegitimizovat volební systém, který byl mezinárodně Eh, potvrzen a mm, v podstatě, když se podíváme na primárky mm, eh, uskupení MUT, když se podíváme na eh, mm, i volby, které jsem sám zažil, takže zde i opozice hovořila o podvodech, o sfalšování výsledků a to není úplné totální vítězství, pane ministře. Zádná vláda z toho nevzešla, tedy parlament, národní schromáždění, to není Eh, něco, co by bylo nad ústavou. Tam je další moc jako exekutiva a prezident, který byl stejně zvolen, stejně legitimně jako poslanci. Takže nepřilévejme oleje do ohně a ne, nepřipívejme k tomu, aby se situace destabilizovala. Ne, my musíme naopak uklidnit tence a eh, uznat eh, různé váhy různých mocí. Are you ready to answer? Yes, then Mr. Conchales karta, pan González. Při posledních volbách ty byly, nedá, ty byly mezinárodně auditovány. Náš parlament tam nemohl jet, protože nebyl pozván venezuelskou vládou a venezuelská vláda negarantovala bezpečnost. Přesto všechno já jsem tam byl a viděl jsem, co se stalo žádn, žádná mezinárodní kontrola tam nebyla. A já se ptám, vy jste tam byl? Já ano. Ano, byl. Byl. Eh, vím, že se ty volby konaly podle zákona ve Venezuele a eh, takže i eh, náš bývalý prezident navštívil navštívil tedy i ty, ta volební místa a podobně, proběhlo to normálně, takže není možné lhát a zneužívat realitu ve svůj zájem. Jste ochoten odpovědět na druhou, odpovědět na druhou otázku pana Faria? Mr. Druhá otázka. No. Okay, then we continue. Ne, tak pokračujeme. Pan Sebastian. Gracias. Děkuji, paní předsedkyně. Já chci, abyste tady zajistila pořádek, protože se zdá, že se tady nerespektuje minimální elegance. A my bychom měli mít starost o Venezuelu. To je velice důležité. Já bych chtěla, aby chom eh, věnovali ten čas, který věnujeme Venezuela, abychom to věnovali taky Mexiku, které není tak geograficky vzdálené a také je to země násilí, kde se zabíjejí novináři. To je taková žádost na pana ministra tady. Také si myslím, že bychom měli si poblahopřát, eh, když vidíme výsledek voleb a jak to proběhlo všechno a jak když zde došlo k té demokratické nebo oslavě demokracie, jak jsme tady slyšeli, ale i Eh, eh, v minulosti byly mezinárodní kontrola, také bylo řečeno, že proběhly demokraticky a čistě, jako vždycky. Jakou roli by měla hrát Evropská unie ve Venezuele? Samozřejmě měli bychom tam chránit lidská práva, protože to je v našich základních smlouvách a chartách. Já bych rád, abychom se chovali trochu lépe e, i v zemích, jako je třeba Maroko nebo Izrael, kde panuje úplná beztrestnost a kde navíc máme e, e, vztahy podle mě přátelské, což je hanebné co musíme udělat logicky, je e, pomáhat ke změně e, výrobního ekonomického modelu ve Venezuele, protože Venezuela žije a někteří zde hovoří o tom, že, e, že, že předtím žili jinak, před Chávezem. Ne, prostě žije a žili a budou žít z ropy a ta korup, to vedlo často ke korupcím, násilnostím, násilnostem. My chceme, aby tam nevládla petrolejářská oligarchie, no to přece nechceme, k tomu nemůžeme pomoci, protože to bychom nepomáhali venezuelskému lidu. Mr. Corral. Pan Korao, děkuji, paní předsedkyně. E, ano, to, ta privilegovaná pozice. No uvidíme, jak se tam použije politika v zájmu nadnárodních společností, jak se toto zneužívá proto, aby se destabilizovaly vlády i e, vůle lidu. Eh, víme, že tam existují objektivní problémy korupce i uvnitř eh, strany Madura, i mm, eh, inflace 150%, potom i jev tedy paramilitárních jednotek různých. Ale mm, země, které jsou tak mocné jako EU nebo USA, co dělají pro to, aby se tam zlepšila situace venezuelského lidu? Já si myslím, odpověď je jasná my tady máme co dočinění s skutečnou ekonomickou válkou proti Bolivarské republice ze strany Trojky. Hmm, agrese na, Venezuel, eh, na Venezuele jsou vidět všude, ať jsou to sankce USA, například USA potře- považují Venezuelu za hrozbu pro svou zemi. A i potom někteří eh, poslanci tohoto parlamentu jsou, eh, jak si to, co říkají, alarmující, kdy mm, i Eh, chtějí v podstatě eh, eh, zvrátit výsledek voleb a navíc pan Maduro akceptoval výsledek voleb, voleb a i tedy apeloval na Venezuelce, aby šli cestou nezávislosti. Pan Ferran. Děkuji paní předsedkyně, milí kolegové. Bohu dík, v naší uh, diskuzi nefiguruje pouze Ukrajina. Latinskoamerické země mají privilegované vztahy s evropskými zeměmi, především při budování multipolárního světa. Je třeba, aby tam skončil ten smrtonostný marxismus je třeba i eh, eh, odmítnout Monrovou doktrínu, která v podstatě, jak si tam byla vnucována Spojenými státy, nyní eh, levice v, jižních, v, jeho, v Jižní Americe, nyní je v podstatě často smetena ve prospěch proti marxistických stran a ve Venezuele promluvili urny. Marxistická vláda Madura byla tvrdě potrestána při volbách a dnes je třeba to potvrdit. A my jsme tady proto, abychom eh, tady připomínali elementární pravidla demokracie. Samozřejmě GUE se to nelíbí, protože GUE vždycky obdivovala ty nejhorší marxistické diktatury a bude to tak dělat. Pan Brok. Nyní má slovo pan Brok. pane předsedkyně, kolegyně, kolegové, pane do rady, máte pravdu, je třeba s takovouto zemí spolupracovat a je třeba uznat volby a výsledky voleb nejsou uznávány. A političtí vůdci opozice stále sedí ve vězení. A to je výchozí situace, kterou musíme vidět. A Venezuela má největší ropné bohatství na světě, je jednou z nejchudších eh, zemí na světě. Je tam bída, kriminalita, je tam stále méně právního státu a to nadále pokračuje. A to je známka toho, že ala komunistický komunismus vede stále k méně eh, demokracii a ke stále větší chudobě. To je historická zkušenost, kterou musíme vidět a já se také divím, že někteří zástupci v této sněmovně, jako pan Kouzo, ještě obhajují tento systém a nebo prohlašují, že to nebylo tak strašné. Uh, já vás vyzývám, abychom uznali výsledky volby a abychom uznali vůli občanů. Já si nedovedu představit, jak Podemos a další také považují tento systém za dobrý a měli by vládnout i v Evropě. A nyní pan Asís. Děkuji, paní předsedkyně. Je jisté, že eh, volby ve venezuele byly svobodné, ale není tak jisté, že pan Maduro uznal výsledky voleb. Já jsem moc nesouhlasil eh, s tím. Mm, mm, já Eh, protože on spochybňoval základní principy reprezentativní eh, legislativě oddělení mocí, což je zásadní v demokratickém státě. Občanská společnost je udušena a jsou tam politické osobnosti, které jsou ve vězení, protože nesouhlasí s vládou Venezuely eh, oni tvrdí, že to je demokratický režim, ale to je třeba spochybňovat. A je třeba tedy vyjádřit solidaritu s těmi poslanci, kteří byli zvoleni ve Venezueleně. A v tomto okamžiku víme, že to je těžké. Je třeba ale, aby Venezuela opět se dostala na cestu eh, demokracie. Zde jsou problémy sociální, ekonomické, ano, ale bez politické dimenze nebude existovat demokracie, která si zaslouží toto jméno. Děkuji, paní Charanzová. Děkuji, paní předsedající. Co jsme viděli eh, v minulých týdnech v eh, Caracasu, bez demokracie není naděje ve Venezuele, protože vláda odmítá hlas eh, lidu a upírá moc nedávno zvoleného parlamentu. Takto demokracie nefunguje. Co teď Venezuela potřebuje? Za prvé je třeba vyřešit naléhavé problémy, které se dotýkají ekonomiky a e, společnosti ve Venezuele. Je třeba, aby se dohodli a ne byli v konfrontaci. Je třeba vytvořit skutečné klima národního usmíření a to znamená osvobodit všechny politické vězně. A za druhé Mm, Evropa musí eh, tam být více přítomná. Já zde apeluji na vysokou představitelku, aby rozšířila mandát a zvýšila financování eh, stávajících nástrojů, které používá Evropská unie, tak, abychom reagovali na vážnou krizi, kterou teď lidé zažívají ve Venezuele. A ještě závěrem chci předat eh, výraz hluboké úcty a obdivu odvážným ženám ve Venezuele. Některé z nich tady jsou dnes s námi. A Mexika Capriles, její syna Antonieta, Maria Alejandra Arestieta, Alien Tetori a Tamara Suchu, které nemohly sem dnes přijet za námi. On, nejsou, jsou, oni jsou součástí jednot, unikátní síly bojující za svobodu v této zemi. Změna, ke které teď dochází ve Venezuele, eh, i, mm, je právě velkou měrou díky těmto odvážným ženám. Pascual. Pan Grandes Pascual. Paní předsedkyně, tato země, o které tady hovoříme, eh, to není malá země, nevýznamná, já si pamatuju, že e, teď i předsedá Radě bezpečnosti OSN e, a my tady jasně jsme vždycky e, apelovali na svobody. My jsme i je jasně ale tyto politické vězně na cenu Sacharov a my zde jsme nemohli být přítomni s misí u voleb. A co se stalo? Opozice ta v podstatě eh, eh, převálcovala režim Madura. A jak ten reagoval? Eh, popřel důležitost voleb, snažil se zmanipulovat volby a zbavit mandátu tyto poslance s tím, že údajně nemají kvórum. A co mm, udělala mm, opozice, ta pořád jenom mm, hájí svobody těchto vězňů, A ti jsou pořád ve věznicích. Eh, je tam mm, Polo Torres, je tam Antonio Renela a oni, eh, teď se jim chce vnučit amnestii. No přece mm, politici nemají být ve věznicích, ale na ulicích mezi lidmi a mm, to je třeba požadovat. A exekutiva a eh, parlament by měli vést dialog, pokud skutečně Maduro chce dělat to, co tvrdí, že chce dělat. Děkuji a další má slovo paní Valenciano. Paní předsedkyně, je pravda, že někdy máme dobré zprávy, jakože demokracie eh, je mocnější než některé síly. Ale velice často se stane, že ti, kteří se e, snaží tedy e, zničit demokracii, tak nakonec demokracie zničí. A já e, si myslím, že před Venezuelou leží e, velice nadějná budoucnost teď <clears throat> lid prostřednictvím voleb promluvil. A nyní má demokraticky zvolený parlament, který má moc, má sílu pro to, aby provedl změny, které země potřebuje, protože země je potřebuje. Potřebuje vyřešit krizovou situaci a mm, téměř humanitární krizi, jak jsme slyšeli. Já se nechci tady se vyjadřovat jako španělka, která se bude vyjadřovat, bude, svou, bude straně tomu či onomu ve Venezuele. Ne. Je třeba apelovat na demokratickou opozici, která teď má většinu eh, v parlamentu, i na prezidenta Madura, aby se snažili o dialog, aby Eh, šli cestou usmíření a transformace, protože to je to, co lidé požadují. A to velice správně to řekli přes urny. Dialog, usmíření, transformace a demokracie paní Besera Pastelšera. Děkuji paní předsedkyně, pane ministře. Opět zahovoříme o Venezuele na tomto plénu a opět můžeme opakovat to též jako jindy. Političní vězni jako López eh, například ve věznici nebo Antonio Resma jsou pořád ve věznici a Venezuelci pořád trpí inflací, která je nejvyšší na světě. Země je nejvíce korun, skorumpovaná na kontinentě a teď nejvíce násilná také. Je tam obrovská humanitární krize. E, to jsou fakta, to nejsou žádné názory. Ale e, Milá Mičík, Milá Alejandro. E, naposledy jsme tady hovořili na tomto plénu, tak se věci vyvinuly, protože teď většina venezuelců chce konstruktivní mírové řešení v zemi a chce opustit Madurův režim ale e, on nechce akceptovat vůli venezuelského lidu, jak se zdá, a snaží se bojkotovat výsledek voleb různými způsoby. E, I e, nový parlament předloží nové tedy reformy jako amnestie, rekonstrukce země a tak dále. A Evropská unie tedy by měla vést tu mezinárodní podporu pro to, aby skutečně ten nový parlament mohl tyto reformy provádět a i parlament by okamžitě tam měl poslat oficiální disku, eh, delegaci, mm, a která vyjádří eh, jasnou podporu. Já jako španělka i evropanka, já si eh, přeji, abychom jasně mm, plnili to, co říkáme konkrétními kroky. Děkuji. A po letech čavismu ve Venezueli, tak Venezuela je na pokraji humanitární krize, kde chybí dodávky produktů, základních potravin a mm, především u těch sociálně slabých. Je to alarmující situace, na kterou musíme reagovat solidárně a musíme i jasně říci, že tato situace je důsledkem eh, politiky autoritativního režimu, který eh, utlačoval politickou opozici a teď dovedl do bídy celý venezuelský lid. Venezuelci 7. prosince hm, šli k volbám a eh, prostřednictvím voleb chtějí, vyjádřili, že chtějí změnu kurzu a proto Maduro nemůže tedy Eh, dělat překážky a obstrukce parlamentu a eh, nejvyššímu soudu a koncentrovat více moci v exekutivě. Je třeba vyjádřit solidaritu s venezuelským lidem a my jako parlament musíme apelovat na propuštění politických vězňů, apelovat na eh, to, aby dodržoval lidská práva. Maduro ale mm, nechce, aby v Jižní Americe zavanul nový vítr ať to třeba eh, nechce, to vítězství svobody ve Venezuele, čavistický režim eh, tam napáchal velké škody. Proto musíme mm, být solidární s venezuelským lidem v jeho boji za svobody. Děkuji a jako další pan Sorinho. Senhor Ministro, o reforço das Pane ministře, posílení ekonomických a politických vztahů s Jižní Amerikou musí být prioritou naší zahraniční politiky a tato priorita musí se doplňovat s hodnotami, které budeme prosazovat v tomto regionu. Proto je třeba si uvědomit, že obchodní dohoda s Mercosurem se musí uzavřít a doufejme, že jednoho dne i Venezuela přistoupí k této dohodě. V tomto rámci Evropská unie, tento parlament musí projevit eh, svoje mm, rozhořčení nad systematickým porušováním mezinárodního práva a právního státu ve Venezuele. Vláda této zemi, země musí respektovat vlastní ústavu, práva vlastních občanů a především občanů a zvolených orgánů je třeba posílit spolupráci Evropské unie s Venezuelou, ale eh, zde existuje určitá červená linie, to znamená právní jistota a fungování právního státu ve Venezuele. Pane ministře, a mm, apeluji na předsednictví vysokou představitelku a chci říci, že má veškerou naši podporu na této cestě podpory lidských Gracias, presidenta. La victoria... Eh, pan Milamon, eh, vítězství demokracie v volbách z prosince, to byl historický fakt po 17 letech čavismu, ale situace je tam těžká a vlastně i reakce Madurovy exekutivy není dialog, ale konfrontace. No dobře, jmenování 13 mm, e, soudců nejvyššího soudu například, snížení možností e, parlamentu, vytvoření e, mm, komunálního parlamentu, který by rozhodoval potom i po zastavení mandátu tří poslanců opozice a to je velice závažná situace, k tomu ta ekonomická situace a zde on vůbec nepočítá s opozicí, která zvítězila. Jak zde jsme slyšeli, nemluvě o politických vězních, eh, eh, kteří by měli být po eh, propuštění, jak na to apeluje parlament, mezinárodní společenství a já zde chci přivítat tuto delegaci i chci přivítat manželku a dceru primátora Desmy. I zde byl, eh, návrh, byl předložen návrh zákonu na propuštění politických vězňů. Já doufám, že bude přijat co nejdříve a že budou osvobozeni co nejdříve, protože to je to, co jsme požadovali po dlouhou dobu. Venezuela eh, musí ale i cestou tolerance, dohod, konsensu, dialogu. Eh, nemohou to být unilaterální kroky, kdy se bude zneužívat právní stát, budou se překrucovat zákony. A zde i, jak řekl pan Stýr, zde i změny v celém regionu nahrávají změnám ve Venezueli, ale jak to vypadá, eh, vláda Madura tomu chce odolávat. Děkuji a nyní pan Kelan. Děkuji vám. Téměř 17 let demokratické ekonomický vývoj země, která je velice bohatá, byl paralizován. A také například intervencemi vlády. Výsledek je ten, že zde existuje obrovský chaos, a také dochází k ekonomickému bankrotu, je zde velká korupce a zločinnost. V minulém roce ekonomika se snížila o 10% a inflace se zvýšila o 700%. To jsou devastující čísla, ale ještě více na to. Před dvěma lety síly zabily 43 občanů a více než 20 2000 jich uvěznila, včetně Poldo López, Leopolde López, kteří jsou nadále ve vězení. Ti kteří žádali o změnu, zvítězili v prosinci, ale prezident Maduro není ochoten stílet moc. Nyní potřebujeme národní dialog na překonání krize a především z Venezuela potřebuje respektování lidských práv a toto je zásadní kritérium překonání krize. Děkuji vám. Paní Imeneš, chcete hovořit v rámci modré karty nebo v rámci Catch the Eye? V rámci Catch the Eye. Takže nyní pan Pospíšil jako první. Předsedkyně, já jsem tu debatu velmi pozorně poslouchal a myslím si, že Evropská unie rada musí vyvinout maximální tlak na prezidenta madura aby byl ochoten respektovat výsledky voleb protože je hezké hovořit o dialogu o smíření ale k tomu musí být obě strany a to v tuto chvíli na straně prezidenta objektivně není. to je má první poznámka. a druhá poznámka jsem přesvědčen že parlament bude muset provést zásadní reformy protože se jasně ukazuje že to není pouze o amnestii o jiných věcech ale je to také o celkové reformě právního státu v této zemi právní stát ve venezuele objektivně není ukazuje to i to co zde bylo zmiňováno jak funguje nejvyšší soud který třem poslancům sebral protiprávně mandát. to znamená má li země jít cestou prosperity není to možné bez práva a nezávislé justice a tyto všechny signály bychom měli jako zástupci evropského parlamentu a také zástupci rady venezuele vysílat a zvláště prezidentu madurovi. děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Výsledek prosincových voleb ukazuje, že lid nesouhlasí s prací minulé vlády a také situace v hospodářství je kritická a nyní existuje velké napětí s novou vládou. Vidíme, že opozice získala sílu a chce eh, se prosadit proti politice Madura. O tom se v Evropě hodně hovořilo, ale některé věci jsou skutečně nejdůležitější. My vidíme, že došlo k velké sociální reakci a nyní se také hovoří o privatizaci sociálních bytů a to v zemi, kde mnoho lidí žije v provizorních ubytovnách. A potom vztahy mezi EU a Venezueli. Tady o ty dobré vztahy mají zájem oba dva partneři. A nyní pan Jakobčík gospođo predsjednice izbori su. Děkuji, predsjednice předsedající. Volby 6. prosince ve Venezuele eh, přinesly novou naději na venezuelskému lidu. A sice novou naději v tom smyslu, eh, že eh, mohou že tento eh, národ, který tolik protrpěl, a možná čeká lepší budoucnost a že bude moci eh, používat své zdroje ve prospěch veškerého lidu a nejen ve prospěch nadárodních firm a některých jednotlivců. Lidé eh, ve Venezuele mají dvě volby před sebou, dvě možnosti, buď dialog nebo chaos, smíření nebo násilí. To bude velice eh, důležité eh, pro další eh, vývoj. Já bych vyzval všechny, aby šli do smíření a dialogu a to tež platí i pro pana Man- prezidenta Madura, pokud chce se postarat o své lidi. Tu situaci dnes známe všichni. Venezuelu řídí diktátor Maduro který svůj lid ekonomicky zrujnoval a e, dovedl lid do humanitární bezprecedentní krize díky té komunistické čavistické vládě. Ale náš parlament opět by měl e, jasně nahlas to odsoudit a požadovat o svobození nesprávně e, a nespravedlivě odsouzených politických vězňů. A, je třeba i, aby on byl popohnán ke předsoud. Maduro. A je třeba, abychom si uvědomili, že Maduro je diktátor, který se snaží eliminovat všechny, kteří nepodporují čavismus. Dámy a pánové, Venezuela je země dobrých lidí, demokratů, kteří chtějí eh, spravedlnost. Je to země, která trpí a která je sešněrována řetězy. My jako Evropský parlament máme klíč k tomu, abychom mohli odemknout ty řetězy. Udělejme to, odvažme se a osvoboďme venezuelský lid. Děkuji. Děkuji a nyní posledním řečníkem bude paní eh, Jiménez Pekery. Ano, děkuji paní předsedkyně. Já jsem měla tu čest, že jsem sama na vlastní oči viděla, jak se eh, oslavovalo to vítězství opozice. My jsme byli v takovém malém sále, spousta lidí a já vám garantuji, že první slovo opozice bylo ne vítězství, ne proti Madurovi, ale eh, byly to slova díky Venezuelcům za jejich jednotu a mm, mm, v naději, že toto gesto se změní ve vytvoření vládu a že se otevří, otevřou věznice, aby mohli být propuštěni vězni, mm, kteří tam jsou jenom proto, že smýšlejí jinak a že chtěli svobodu pro svůj lid. A já zde chci poděkovat Miča Kapríle a její dceři, kteří tady jsou, Maria Korině a dalším politickým vězňům, kteří jsou v tom hrobě, jak se to nazývá, a e, v podstatě mm, já e, jsem to sama viděla na vlastní oči, jak to tam vypadá a já proto chci poděkovat především venezuelskému lidu, protože e, to jsou ti, kteří jsou autory tohoto velkého vítězství a chci je tady uznat, protože nemnoho lidí to dělá. Kunders. Děkuji a nyní pan Kunders. Děkuji vám, vážená eh, paní předsedající. Eh, nejdřív řeknu, eh, že je velice důležité vyslechnout si takovouhle debatu a chci zdůraznit, jak důležitá takováhle debata je dvě, dva měsíce po volbách do zákonodárného sboru 6. prosince. Volby 6. prosince vedly k eh, jednoznačnému výsledku a eh, valná většina venezuelského lidu dala jednoznačný mandát parlamentu, aby mohl přijímat rozhodnutí eh, k řešení kritických výzev, které před zemí stojí. Slyšeli jsme dlouhou debatu o tom, jak můžeme z evropské strany přispět k ustálení procesu cesty z krize, kterou teď venezuelský lid prochází. Důležité je zdůraznit, že eh, ústava je eh, mírovým eh, rámcem, ve kterém může politický národ venezuelský fungovat. Strany některé jsou Eh, sváděny eh, jednat neústavně, eh, je to tak, a nebo vytváření politických paralelních, nebo vytvářet paralelní struktury a to přichází s velkou s velkými problémy. Pokud stávající nepřítomnost dialogu bude trvat, tak, toto, tak je tady opravdu riziko, že se všechno vymkne z rukou. A proto si myslím, že je velmi důležité, abychom tyhle dvě otázky opravdu řešili, konstitucionalitu a dialog není alternativa. Nelze jedno bez druhého a je třeba, aby Evropská unie toto zdůrazňovala ve své politice e, směrem k Venezuele. Je také důležité e, zmínit, Vítám si také e, přítomnost, tedy zmínit přítomnost venezuelské delegace. Vážím si, že zde jsou a já musím říct, že my podporujeme eh, propuštění politických vězňů. Je třeba na to eh, tlačit. Eh, rozhodně podporujeme také venezuelský lid při řešení hospodářské a politické situace a při překonávání politické polarizace, která, je, která stojí v cestě řešení. Co může teď Evropa dělat? na pomoc eh, řešení těchto výzev. Může vyzvat eh, všechny politické aktéry, aby se snažili pochopit eh, stávající situaci, aby popsali to, že nikdo nemůže rozhodovat sám o sobě. Neexistuje žádná alternativa. V tomto ohledu ten eh, váš eh, parlamentní kontext, který vytváříte, je velice důležitý. Rád bych eh, poděkoval vážným poslancům, kteří vycestovali do Venezuely minulý rok a chtěli tam přispět k mírovým a ústavním řešením. To je vaše velice důležitá úloha, zejména pokud reprezentujete plnou zeměpisnou a geopolitickou různorodost této sněmovny. Proto Ehm, bych ehm, byl rád, aby se i eh, výbor pro zahraniční věci eh, zabýval možností záštěvy Venezuely. Je důležité, aby se tato otázka udržela na, mezinárodní, na mezinárodním pořadu a, a přispěli jsme tak k řešení krize ve Venezuele. Tímto je rozprava uzavřena. A nyní další bod na pořadu jednání je otázka k ústnímu zodpovězení eh, radě ohledně úmluvy OSN o transparentnosti.